Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegové, dámy a pánové, omlouvám se za tento spožděný začátek ve srovnání s obvyklým programem. Právě jsme před několika minutami odev, eh, uzavřeli první um, trialog o jednotném trhu. Eh, paní Pilar Elera a rovněž byla přítomná paní Patricia Toja, tedy dvě dámy reprezentovali výbor ITRE, no a stínový zpravodajové zpravodajky a musím říci, že to bylo poměrně úspěšné. Nevím, zda Patricie bude se mnou souhlasit, doufám, že ano, výborně, přikivuje. Avšak čená, čeká nás ještě obrovské množství práce, zejména záležitosti spektra o nichž zatím rada nerozhodla a jedná se o poměrně problematickou záležitost z pohledu Evropského parlamentu a zdá se, že ostatní záležitosti snad vyřešíme v nejbližší budoucnosti. Bude se jednat o obrovský úspěch, i když nevíme, co znamená eh, blízká budoucnost, možná rok. Totiž zatím vyčkáváme a rada dospěla ke společné pozici po až roce. Tedy buďme optimisty, ale opatrnými optimisty. Milí kolegové, náš pořad jednání, chce někdo v něm něco pozměnit, nikoliv různé, jsou posledním bodem, má někdo něco a má sdělení. Chci vám připomenout, že eh, koordinátoři rozhodli zrušit zasedání pondělí 13. dubna. Omlouvám se, Máme tady pana místo předsedu Ševčoviče. Já vás, pane eh, komisaři a místo předsedo, vítám a omlouvám se. Musím nejdříve rychle projít eh, svými sděleními. Nezabere to víc než dvě, tři minutky. Tedy rušíme zasedání ITRE pondělí 13. dubna od 15 do 18.30 veřejné slyšení o vnitřním trhu energie a pilíři EU, e, které se původně mělo v tomto termínu konat, se bude e, konat v novém termínu a totiž pondělí 20. dubna letošního roku rovněž od 15 do 18.30. Zasedání úterní, tedy 14. dubna, se bude konat v souladu s původním plánem, máte o tom informace. Koordinátoři se rozhodli, že budou zasedat vždy v úterý od 9 do 10 a i zítra se tedy naše společné zasedání bude konat od 10 hodin a začneme hlasováním. Zítra. Výborný den budete mít před sebou, protože začínáme až v 10. A další velice důležitá informace. Připomínám všem, že pracovní eh, skupina eh, pro digitální unii už vznikla a rozeslali jsme o tom informace už ve čtvrtek. Měli byste to mít tedy ve svých e-mailových skřínkách. A ustavující zasedání se bude konat už tento čtvrtek, tedy za tři dny, 26. březen od 11 do 12.30 dostavující schůze této pracovní skupiny. Naše zasedání se stává ze dvou částí, totiž nejdříve se ustavíme, probereme, eh, jak chceme pracovat a druhá část to bude Robert Medelín naším hostem, generální ředitel GG Connect a všechny z vás srdečně zvu. Všechny členy výboru ITRE zvuk účasti na této ustavující schůzi a rovněž na diskusi o digitálních záležitostech. Digitální unie, digitální ekonomika, digitální telekomunikace a jednotný trh. Vše určitě bude nesmírně zajímavé a vše budeme na našem zasedání probírat. Bod číslo 3 našeho pořadu jednání schválený zápisu ze schůze. Eh, máte je ve svých složkách. To byl eh, zasedání 21. 22. leden a 26. leden. Pokud máte k tomu nějaké komentáře, tak nám dejte vědět. V opačném případě považujeme za schválené. Posledně ve Štrasburku, jak víte, jsme měli neformální zasedání našeho výboru s komisaři a místo předsedy. Tam se z toho zápis nepořádá. A nyní už opravdu přejdeme k bodu číslo čtyři. Další kroky v provádění strategie energetické unie, výměna názoru s panem místopředsedou pro energetickou unii panem Marošem Ševčovičem. Pane místo předsedo, jsem velice rád, že vás mohu uvítat v našem středu. Není to poprvé, co jste mezi námi. Nikoli pouze z důvodu toho, že jste zde byl na slyšení. Měli jsme možnost se sejít ještě i poslyšení, jsme tomu velice rádi a pouze připomenu, že my jsme již vedli výměnu názoru a totiž 26. ledna letošního roku ještě před přijetím strategie k energetické unii a posléze ještě 25. února letošního roku byl prezentován i celý balíček na plénárním zasedání našeho parlamentu. Pan místo předseda Ševčovič nejdříve nás seznámí s následujícími kroky v uskutečňování strategie, to je vždy, jak všichni dobře víme, to nejzásadnější. Implementace v zájmu lepší e, regulace, zvyšování efektivity. Strategie z toho, co vím, má 15 aktních bodů a bude opravdu pro, nás, pro náš výbor velice zajímavé se dozvědět více o rozsahu načasování e, této nové legislativní iniciativy. a to umožní našemu výboru příslušné strategické plánování z pohledu stanovování priorit i pro naši práci a pro naši činnost. Než tedy zahájíme diskusi, máme zde možnost vyzvat pana místopředsedu komise, aby nejdříve přednesl své úvodní slovo. Máte slovo. Děkuji pane předsedo Ježi, vážení kolegové poslanci, jsem opravdu nesmírně rád, že se zde mohu znovu objevit před vámi, abych si s vámi vyměnil názory k tomuto velice důležitému tématu a poskytl vám aktuální informace, protože jak už pan předseda Buzek se zmínil, už jsme měli velice plodnou debatu k této otázce Seznámil jsem se i s vašimi představami a očekáváními. Vím, že mnozí z vás jsou odborníky, kteří eh, se zabývají tím velice zevrubně a mm, zabýváte se těmi tématy nikoli pouze se mnou, ale i o, v jiných rozpravách k energii, ke klimatu a eh, v rámci rámcové strategie o energetické politice. Eh, registrujete, že opravdu eh, si vás natolik vážím, že jakmile jsme přijali strategii, tak jsem spěchal a už na plenárním zasedání jsem vás přímo ve ten týžden seznámil s touto koncepcí. A nyní vím, že všechny hlavní eh, politické skupiny podporují plně integrovanou energetickou unii, tedy jsem zde rád, abychom se mohli o tom bavit dál. Eh, pracujeme velice intenzivně rovněž s členskými státy abychom zajistili, že Energetická rada, Rada pro dopravu, eh, Evropská rada rovněž podpořila tento nový přístup, který bude první stránkou nové kapitoly, nové koncepce, energetické koncepce a jsem velice rád, že ve čtvrtek i evropští lídři plně podpořili naše úsilí, naši práci a vyslali velice silný signál ohledně angažovanosti eh, v této koncepci a návrh komise, který zdůrazňuje všech těch dimenzí, byl eh, víceméně podpořen. Evropská rada volá po plném eh, implementaci a prosazování legislativního rámce, aby mohli zrychlit infrastrukturní projekty, zajistit plné plnění unijních zákonů při uzavírání smluv s dodavateli plynu. To byly záležitosti, v nichž eh, panovaly určité pochybnosti při zavádění této celounijní strategie a rovněž rovněž volají po flexibilnějším tržním designu, lepší regionální eh, spolupráci a zvyšování energetické účinnosti i v budovách ale i jinde a pro vypracování eh, soudržné diplomacie před zasedáním COP21. Nyní už máme hmatatelné výsledky a konkrétní cíle. Co chci tedy říci? Eh, spěcháme, eh, snažíme se a první etapa eh, je už za námi, ale to znamená zároveň rozjezd druhé etapy. To už podtrhl tady pan předseda Buzek. Totiž potřebujeme po té, co jsme dosáhli konzenzu, dosahovat konkrétních činů a přetavit je v legislativní e, návrhy, které budou znamenat e, ve skutečné každodenní politice už změnu i v terénu. Takže pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak bych rád zdůraznil ty čtyři hlavní cíle, které nás budou budou vést. První. Tam musíme zajistit, že co se týče energetické bezpečnosti, tak opravdu solidarita a důvěra nejsou pouhými slovy. Členské státy musí si být jisty, že se mohou vzájemně na sebe spolehnout, na své partnery a sousedy. Za druhé, musíme zajistit, jak už řekl pan předseda Juncker, že k těm čtyřem svobodám přibude pátá, totiž e, svobodný pohyb energie přes hranice. A z toho, co jsem e, zde v parlamentu vyvodil z těch kontaktů a i z mých kontaktů s nevládními organizacemi, představiteli obcí, občanskými hnutími a zejména občany, tam všude se dozvídám v podstatě totéž. E, je to velice jasné poselství, že opravdu potřebujeme svobodný eh, tok energie mezi státy a tady už jsme připraveni k tomuto obrovskému novému rozhodnému kroku eh, uvolnění a eh, toho trhu s energie a zároveň jeho spojení, propojení intenzivnější snažení o energetickou úspornost. Tam opravdu mě optimisticky naladily závěry rady, které výslovně odkazují na energetickou úspornost, která má přispět k obecné energetické bezpečnosti v celé Evropě. To znamená určité novum ze strany Evropské rady a musíme to propracovat v podrobnostech a řídit se tímto principem, jak Eh, ve všech vlastně těch eh, návrzích, které připravujeme. A čtvrtá záležitost. Musíme zajistit eh, tu, ten přechod na nízkou uhlíkovou společnost, nízkou uhlíkovou ekonomiku, abychom byli schopni využít celého potenciálu Evropy jako globálního uzlu pro technologicky pokročilou um, politiku um, vývoje, vědy, ale i průmyslu ehm, tak, jak nám to přísluší. Ehm, buduje se už nová infrastruktura. Já například jsem měl příležitost eh, zahájit ehm, TANAP, ten plynovod transanatolský, který propojuje eh, Kaspické moře eh, se Evropskou unii a to je nový ehm, zdroj plynu pro jich Evropy, výborná diversifikace naší energetické bezpečnosti. A rovněž jsme pro e, ten důležitý krok, se kterým přichází e, Francie a Portugalsko, kde se snaží zlepšit e, přístup k plynu tím, že budují lepší eh, propojenost. Diplomatické snahy eh, znamenají další stabilizaci energetických vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. V pátek jsem předsedal zasedání ministrů mm, energie Ruska a Ukrajiny a obě strany souhlasily s tím, že musí už nyní začít s vyjednáváním dodávek pro nastávající zimu a komise se jim bude snažit v tom pomáhat a v Dubnu se bude konat další zasedání. V Paříži eh, díky eh, snahám komisaře Kaněteho eh, máme nyní první oficiální závazky pro eh, období po roce 2020 a bylo to prezentováno eh, našim partnerům. Tam to jsou klimatické závazky. To musíme prezentovat jako zářný příklad, který by měl eh, přitáhnout další, aby nás následovali a to bez průtahu. Budeme se však muset ujmout i mnoha dalších nových, jak legislativních, tak nelegislativních eh, iniciativ. Cestovní mapa pro energetickou unii na nejbližších pět let je dlouhá. Já se zmíním o pouze některých málo iniciativách, na kterých už pracujeme, na které se snažíme soustředit pracujeme na takzvaném inteligentním financování inteligentních budov, kde se snažíme eh, financovat eh, vhodné eh, nástroje a rada rovněž na to odkazuje na význam této iniciativy. Takže zatím se snažíme zjistit, jak můžeme uvolnit finanční nástroje, které budou znamenat inteligentní financování pro tuto iniciativu. Přijdeme rovněž se strategií pro jak topení, tak chlazení, protože někteří z vás na to poukazují, že tam se ta krize projevuje nejcitelněji. Rovněž eh, přistoupíme ke přeskumu směrnice o obnovitelných zdrojích, tak abychom dosáhli svých cílů na 20 30, na rok 2030, tam budeme potřebovat kvalitní dopadovou studii, takže doufám, že už v roce 2016 budeme schopni předstoupit s konkrétními záležitostmi a doufám, že díky dobrému pokroku, který jsme učinili v parlamentu ohledně tržní stability a rezervy, budeme schopni brzy přijít s systémem obchodování povolenkami, což přispěje i k COP21, bude to předvídatelnější a e, povolenky a ten systém bude přizpůsoben budoucím potřebám. Bez e, průtahu e, ustanovíme solidní rámec, který zajistí, že energetické potřeby, poptávka, nabídka budou sladěny a budeme se snažit být těmi, kteří budou budou příkladem v oblasti energie, klimatu a zároveň to prospěje i firmám, pracovním místům, růstu. Přechod je vždy obtížný, my budeme dbát na to, aby nikdo nezůstal pozadu a aby eh, všichni měli na trhu práce příslušné příležitosti. Jak budeme k tomu přistupovat. Zítra zvoláváme první strategické zasedání, kde se chceme poučit z pozitivních zkušeností při přípravě naší konkrétní strategie. V praxi to znamená eh, zasedání, eh, komisařů s klíčovými složkami, tak aby od samého začátku přispěli všichni, kteří mají co říci a ten projekt byl opravdu mnoho vrstevnatý, mnohoúhelný a abychom měli kvalitní legislativní návrh, který bude zrcadlit všechny dimenze a všechny prvky, které potřebujeme k tomu, abychom na nic nezapomněli při přípravě tohoto legislativního návrhu. Vím, že zítra vy zde budete mít eh, jako hosta mého kolegu Kaněteho a ten určitě vás seznámí s dalšími podrobnostmi v té oblasti. Takže pokud dovolíte, eh, na závěr zmíním pouze tři záležitosti. První věc, systém vlády a zprávy. Tam chceme eh, připravit eh, takové konkrétní ehm, doporučení pro každou členskou stát, mm, každý členský stát, takovou country fish, kde vysvětlíme, eh, proč je to dobré pro mou zemi. Proč zrovna má země to bude těžit, v jakém smyslu a to posoudíme na úrovni podnikatelů, eh, parlamentu, občanů, obcí, eh, svazů a tak dále. A tím se přiblížíme té spolupráci s každou zemí. Budeme i spolupracovat více s vámi na těch legislativních návrzích a zároveň si ověříme, jak můžeme sladit poskytování zpráv, které prozatím připravuje každý členský stát Evropské komisi, abychom před vás mohli přestoupit v listopadu eh, s první zprávou, takovou předběžnou zprávou o stavu energetické unie nebo příprav na ní, aby se to pak mohlo vše připravit na prosincové zasedání Evropské rady, protože chceme, aby ta diskuse opravdu probíhala na všech úrovních. Budeme eh, úce spolupracovat právě s občany a obcemi, protože tam si myslíme, že právě je obrovský zájem o ten koncept toho inteligentního města pan předseda Juncker, kolega Katajnen a příslušní kolegové paní Bult, paní Krecu, eh, pan komisař pro regionální politiku. Budeme tedy úzce spolupracovat eh, v tom, jak chceme prezentovat novou strategii pro inteligentní města a inteligentní eh, společenství pro budoucnost. To je něco, co se podporuje nejen v Evropě, tam už máme některé i dobré příklady. Podporuje se to i v Ázii, v Iránu, i e, v Egyptu a proto e, se to nyní musí ještě konkretizovat pro evropské potřeby. A poslední bod. Chci zlepšit přístup e, k energetické úspornosti, zejména na jihu Evropy. Máme takovou skupinu, která má zkratku KESEK, to je pro střední a jižní Evropu, kde chceme, aby každá země měla možnost přístupu k plynu z nejméně tří různých zdrojů a aby zároveň byla lépe integrovaná do eh, celého systému unijního a už některé země v tom jsou, chceme do toho lépe zapojit další. Milí kolegové poslanci, pane předsedo, děkuji vám za dosavadní zasedání výměny názoru k této energetické unii. Děkuji za vaše přispění. Opravdu nám to pomáhá na té strategii eh, pracovat a těším se na další spolupráci, protože úspěch energetické unie na tom bude záviset. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, a nyní e, zahájíme první kolo debaty. Slovo dostanou nejprve koordinátoři. Prosím, kolegové, omezte se každý na tři minuty. Nejprve kolega Karinš za EPP. Děkuji vám, e, pane předsedo. Zdravím vás, pane místo předsedo Ševčoviči, a myslím, že bych vám měl pogratulovat, protože závěry rady jsou opravdu velmi silné, pokud si je přečtete a zdá se, že budete mít silnou podporu členských států při utváření energetické unie. Chtěl bych vás však upozornit na jeden bod, je to bod D závěru rady. Tam Rada říká, že chce zajistit plné dodržování evropského práva při všech smlouvách na kupování plynu od externích dodavatelů a také posílit transparentnost eh, těchto dohod a jejich soulad s ustanovením o bezpečnosti. Já vím, že komise na tom pracuje už od minulého legislativního období. Tehdy došlo k určitému posunu legislativy tak, aby komise měla eh, aktivnější roli při vyjednáváních eh, energetických kontraktů s dodavateli z třetích zemí ale teď se zdá, že rada jde spíše stejným směrem jako návrh komise, jako to sdělení, které jste vydali. Takže jak si myslíte, do jaké míry je rada ochotná zajít? Protože jedna věc je říkat, potřebujeme víc transparentnosti a druhá věc je opravdu zapojit komisi tak, aby tam byl ten společný prvek ve všech vyjednáváních. To je eh, konkrétní problém, konkrétní bod, ale myslím si, že je velice důležitý pro eh, energetickou unii jako takovou. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji kolega Dan Nika za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit rumunsky, když máme možnost využívat tlumočníky. Chtěl bych vám, pane místo předsedo, pogratulovat k vaší prezentaci. Poskytl jste nám celou řadu e, aktuálních zajímavých informací a říkal jste, že e, diskuze o e, energetické unii je velice důležitá a že nyní už tedy máme jasný časový harmonogram pokud jde o ceny pro spotřebitele, eh, koncové uživatele a pro průmysl. To je velice důležité téma, eh, které závisí na tom, aby trh správně fungoval. Jak eh, přesvědčíme společnosti a spotřebitele o užitečnosti energetické unie? To je poměrně prostá otázka. Budeme muset vytvořit jednotný trh, který bude efektivnější a bude tlačit ceny dolů. Pokud jde o energetickou infrastrukturu, tak eh, poskytovatelé přenosových sítí budou muset čerpat investice v celé Evropě a já vítám to, co jste řekl o eh, jižním koridoru a o možnosti přepravy zemního plynu z regionu Kaspického moře. V minulosti totiž nebylo příliš jasné, jak budeme dosahovat eh, účinnosti. Problémem vždycky byl import plynu z Ruska, eh, což je problém, kterému bychom se měli vyhnout tím, že posílíme infrastrukturu v Jižní Evropě. Mám pro vás otázku, nebo spíše takový návrh. Eh, pokud máme v Evropské unii eh, poskytovatele přenosové sítě, podaří se nám do, naplnit ty cíle 10%, které jsme si vytyčili? Například minulý týden proběhlo zatmění slunce a poprvé se ukázalo, jak je vlastně přenosová energetická soustava křehká v Evropě. Když k zatmění došlo, tak se ztratilo, ztratili se tisíce megawatů a na celé minuty docházelo k výpadkům proudu. A byl v podstatě zázrak, že nedocházelo k masivním dlouhým výpadkům po celé Evropské unii. A ukázalo nám to, že je tady ještě před námi spousta práce, pokud chceme zajistit stabilní dodávku energie. A konečně zítra budeme debatovat s komisařem Kanětem na podobné téma ale přenosové soustavy jsou tedy velice důležité. Budete se podílet na jeho kompetencích, nebo jak si rozdělíte toto portfolio s panem Kanětem? A dále, pokud jde o boji proti klimatickým změnám a tak dále, jak si tady rozdělíte kompetence? vy a komisařka Něte, protože my přesně nevíme, koho máme kontaktovat v případě nějakých problémů. Mohl byste to tedy objasnit a každopádně vám velice děkuji za to, jak nakládáte s tímto tématem a jak přistupujete k celé myšlence jednotného energetického trhu v Evropě. Nyní za EKR pan Jackevič, prosím. Děkuji, pane předsedo vážený pane komisaři. Jednou Jedním z hlavních principů, na němž má spočívat ta strategie energetické unie, který nám má přinést větší bezpečnost, je solidarita a vzájemná, vzájemná důvěra. A vlastně tím jste i zahájil své vystoupení dnešní. A já bych se na vás rád obrátil s konkrétní prozbou. Vysvětlete nám, co si pod tím představujete, protože vy na jedné straně apelujete na solidaritu a důvěru a na druhé straně zároveň do té strategie mm, dáváte i dekarbonizaci. Operujete tedy tímto pojmem a jen abych to vysvětlil, tady nejde vůbec o snižování emisí CO2. Nehovoří se tam o hledání nízkoemisních moderních technologií spalování uhlí. Tady se hovoří přímo o dekarbonizaci, tedy opuštění uhlí jako energetické suroviny. To je stanovisko, které nejen poškozuje strategické zájmy mé země, zároveň to přímo ohrožuje naši energetickou bezpečnost tím, že nás to odkazuje či um, víceméně ponechává v rukou dodavatelů eh, plynu a to konkrétně mezi jinými a hlavně z Ruska. A já si nemyslím, že by pan komisař si neuvědomoval, jaké dopady to bude mít, ať už pro Polsko nebo pro jiné země v mém regionu. Tedy podíváme-li se na závěry posledního zasedání rady, zejména k energetické unii, tak si všimneme, že za prvé se vůbec neřídili apelem na eh, odchod od dekarbonizace. Za druhé, eh, nehovoří se tam konkrétně, odkud čerpat plyn místo toho. Jinak některé země si žádají, ať už možnost skladovat zásoby energie nebo vytvořit nějaké havarijní systémy potřebujeme rovněž eh, vhodné finanční podmínky pro hledání nových zdrojů, například břidlicového plynu. Eh, další věc, jak zavádět mechanismy pro zcela radikální diverzifikaci e, energetických zdrojů. Ta podoba, o níž se tam hovoří, nikoli pouze neposkytuje vůbec žádnou šanci zemím, jako je například Polsko, pro tu novou energetickou unii, ale naopak nás činí závislými, a to velice závislými na dovoz plynu z východu. Tedy otázka na pana komisaře, kde tedy máme tu solidaritu a vzájemnou důvěru, o níž zde hovoříte ve svém vysvětlení? vystoupení. Prozatím to vypadá tak, a já bych to takto zhrnul, tak se Evropská rada shodla, co se týče menší spotřeby a dekorbanizace, což jsou postuláty, eh, které se stran zemí, eh, které se snaží hlavně prosazovat klimatickou agendu. Já bych si spíše řekl, že to vypadá jako nikoli energetická unie, ale energetická a klimatická unie což v podstatě znamená eh, klimatickou politiku v zájmu jednoho z nejsilnějších hráčů v EU, čili Německa. Tak to bohužel vypadá v praxi, vyhrávají egoisté a eh, partikulární zájmy jednoho státu. Děkuji za toto um, prohlášení a další pan Petersen za ALDE. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl pogratulovat místo předsedovi Ševčovičovi za jeho eh, tvrdou práci a za to, že využil této příležitosti diskutovat s naším parlamentním výborem, za to, že prokazuje velikou ochotu ke spolupráci na tomto velice aktuálním tématu. Eh, já bych se chtěl zmínit o dvou věcech, které jsou klíčové pro eh, ALDE. Je to otázka řízení a otázka financování. Já jsem si vyslechl vaše úvahy a komentáře o zprávách zaměřených na jednotlivé země a o tom, že by měla vycházet výroční zpráva o stavu energetické unie, což mi přijde jako skvělý nápad, jako prostor, ve kterém lze diskutovat o důležitých tématech. Všichni samozřejmě víme, že energetický mix je v národních kompetencích, to je zakotveno ve smlouvách, ale zároveň potřebujeme úplný a otevřený vnitřní energetický trh, který umožňuje umožňuje vyšší provázanost, což by podpořilo naši energetickou bezpečnost a, co je hlavní, co by dostalo do přenosových soustav elektřinu z obnovitelných zdrojů. Navzdory těmto rozporům však dochází k pokroku a zvyšuje se úroveň provázanosti. A e, já jsem velice rád, že i závěry rady jdou správným směrem, e, pokud jde o cíl 10%. Můžeme se bavit o úrovni ambicí, ale je velice dobré, že to tam je. Mě by velice zajímalo, eh, co eh, si myslíte o tom základním dilematu a o diskuzích v radě ohledně toho, co je národní suverenita a co můžeme dělat společně, abychom posílili energetickou unii. Eh, taky bych byl rád, kdybyste ještě trochu rozvedl svou úvahu, teď cituji ze závěru rady, pokud, pokud jde o plnou implementaci a vymáhání existující energetické legislativy. Co tím myslíte? Myslíte Nezavádějte tím ty zprávy o jednotlivých zemích, jak jste zmínil ve svém úvodním příspěvku, prosím rozveďte tuto otázku. A konečně, eh, už jsem se zmínil o financování. Eh, pokud jde o projekty společného zájmu, tak tady jsou ještě otazníky ohledně toho, eh, kolik z těchto projektů je ve fázi, kdy už jsou kdy už jsou udržitelné eh, z hlediska financování nebo regulace. Jak zajistíte, aby tyto důležité projekty získaly financování, které potřebují, aby mohly pokračovat? A dále, co si myslíte o zahrnování projektů energetické účinnosti v tomto kontextu? Eh, velice by mě zajímaly vaše odpovědi. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego pane místopředsedo, a nyní je, promluví pan Turmes jménem Zelených. Děkuji vám, pane předsedo, a e, děkuji také panu místopředsedovi Ševčovičovi a e, vašemu týmu, protože komise tady odvedla spoustu práce. My nejsme spokojeni se vším, ale jsou tam e, dobrá místa, což je plné vymáhání strategie 2020, zajištění toho, aby energetická účinnost a obnovitelné zdroje byly v centru legislativy, dále uznání toho, že krize s Ruskem je palčivá krize a žádá si nové iniciativy iniciativy. Potom poprvé v historii eh, je, je tady přisknuta eh, pořádná role městům v Evropě, což je podle mého národu zásadní, protože potřebujeme tento pohyb z dola nahoru a dále tu máme makroregionální trhy, což si myslím, že je jediný způsob, jak vytvořit důvěru a překonat ten naprostý rozdíl mezi eh, požadavkem vnitřního energetického trhu a přitom bránění energetického mixu do posledního milimetru, což je naprosto zásadní eh, protimluv. Eh, já bych chtěl zmínit tři body. První z nich je, že eh, je Komise jde dobrým směrem, pokud jde o transparentnost dodávek plynu, ale otázka zní, co udělat se zeměmi jako Maďarsko. Když máte jednu zemi, která z těch důvodů, jaké jsou, jde naprosto proti solidaritě se všemi ostatními, co si o tom, co, co si o tom pomyslíte? My budeme mít spoustu transparentnosti, ale je zapotřebí také se podle toho chovat. A co dělat, když někdo jde naprosto proti Evropské unii nebo proti zájmu zájmům energetické unie. E, za druhé, e, volný e, tok elektřiny. To je skvělý koncept. Ale pokud je to volný pohyb elektřiny na naprosto narušeném trhu, kde neexistuje žádné příměří na bojišti cen a nákladů, tak to může vést k velice podivným rozhodnutím. A komise vypracovala studii, o oh- eh, státní pomoci a dotacích v energetice a zjistila, že nejvíc dostávají fosilní paliva, druhá je jaderná energie a třetí jsou obnovitelné zdroje. Včera večer, nebo v pátek a v sobotu, německá vláda musela připustit v oficiální studii německého ministerstva hospodářství, že Německo nemá dost peněz na to, aby eh, rozmontovalo nukleární reaktory. Co tedy vlastně děláme? Eh, směřujeme se s tím, že daňoví poplatníci budou platit 100 miliony, ne miliardy, eh, místo aby je platili operátoři. A co dělá komise? komise jde tady vlastně o jedno z největších narušování trhu. A komise slíbila už v roce 2003, že připraví návrh eh, k tomuto tématu. Takže já se ptám, co s tím děláte. A konečně eh, bych chtěl zmínit inteligentní financování inteligentních budov. Ano. Ale teď hned. Jakmile bude rozhodnuto o EFSI, tak nebudou na stole žádné peníze. Takže já doufám, že inteligentní financování inteligentních budov eh, bude odpovědí na to, po čem voláme, což je Fond pro energetickou účinnost, který by uvolnil eh, alespoň 50 miliardové investice, vzhledem k tomu, že víme o velké eh, mezeře ve financování renovace budov. A ještě poslední poznámku k, k zatmění slunce. Já jsem byl v pátek v Berlíně. Miliony, nebo možná ne miliony, ale statisíce lidí vyšly do ulic a samozřejmě, že německý tisk, Německo je eh, země, kde se hodně spekulovalo eh, o výpadcích elektřiny, noviny radili najezděte výtahem a já jsem byl s státním tajemníkem německé vlády ve dvě hodiny odpoledne a on mi řekl, eh, já jsem byl po, druhé v životě napálen, protože už v roce 1999 2000 kdy měla nastat ta velká IT bublina, musel zůstat vzhůru Strasburu celou noc, protože měl na starost bezpečnost nukleárních reaktorů v Německu. Tehdy se nic nestalo. A e, on mi řekl, že všechny ty e, e, báchorky o tom, že, elektři, že systém elektřiny eh, se nedokáže vypořádat eh, s nějakým výpadkem, takže to je v podstatě eh, stejná kategorie. To, co se stalo minulý pátek, ukazuje naopak, že naše soustavy jsou připravené pro velký podíl obnovitelných zdrojů. Děkuji nyní pan Neoklis Likiotis Zague. Děkuji vám, pane předsedo. I já eh, bych chtěl pogratulovat panu místopředsedovi za eh, práci jeho týmu. Přestože víme, že tady panují poměrně rozdílné názory. I my jsme rádi, že mezi nás chodíte často a vy, vy, myslím si, že bychom měli dále pěstovat tento prospěšný vztah mezi komisí a e, parlamentem. E, chtěl bych navázat na to, e, co už tady zaznělo dříve a chci říci, že nejsme spokojení s zasahováním komise do, do, do, do dohod a vyjednávání se třetími státy. Zatím jsme ještě eh, neviděli žádné konkrétní kroky eh, k tomu, aby byly vyzvednuty země z izolace. Tady jsou ještě značné nedostatky. Já bych ovšem chtěl položit dvě eh, otázky v návaznosti na závěry rady. Za prvé jde o nutnost zajistit suverénní práva členských států při využívání a proskoumávání přírodních zdrojů. Máme tu například Kypr, který eh, tady eh, který zjišťuje, že Turecko provozuje e, ilegální aktivity, přestože je to kandidátská země, e, je tady e, narušová, dochází k narušování státní suverenity a potom ovšem dostane Turecko za pravdu. A takže tady vůbec nemůžeme hovořit o nějaké bezpečnosti. Členským státům je neustále bráněno eh, těšit se svých suverénních práv, těšit se svým suverénním právům. A pak bych chtěl hovořit ještě o další věci ze závěrů rady. Eh, jde o eh, využívání vlastních interních energetických zdrojů. I o tom se to už hovořilo při jiných příležitostech a já jsem toho názoru, že v tom sdělení Komise o energetické unii jsou některé body zanedbávány. Například e, role, kterou by mohl hrát Kypr. Ve, v prostoru východního středořemí máme energetické zdroje, které bychom mohli využívat a tím zlepšit energetickou situaci v Evropské unii. A to v době, kdy, má být, kdy bude podporován zemní plyn, e, například i v Izraeli, A před několika dny eh, jeden americký podnik získal výlučná práva v ekonomické zóně na Kypru. Bylo to eh, oznámeno eh, tento víkend. A souvisí to s využíváním zdrojů. Je tam provozován výzkum který by mohl přispět k rozvoji Kypru i širšího okolí okolo Kypru. Já bych se chtěl zeptat komise, jak vnímáte téma energetické bezpečnosti a jeho vztahu k využívání zdrojů, které máme které máme jak u nás na Kypru, tak obecně v jeho východním středomoří. To sdělení je velmi zajímavé, ale je třeba, aby členské státy byly lépe propojeny. A my si vážíme toho, že politika to pochopila. Potřebujeme více integrace mezi energetickými sítěmi členských států, tak jak to již prosazoval pan Fuller v 90. letech. Trvalo to 30 let, ale lépe pozdě než nikdy. Jsme znepokojeni tím, že energetická unie se bude budovat ve prospěch národních monopolů. A propojení mezi členskými státy bude upřednostňováno. V současné době na malých vesnicích nesvítí světlo a některé vesnice nejsou schopny si vyměňovat elektřinu, takže neuvažujeme pouze v makroekonomických pojmech o energetické unii, ale potřebujeme i energetickou unii, která bude decentralizovaná. Nemyslíme pouze na města, je třeba, abychom také uvažovali o inteligentních městech, ale neplatí, ne, nejsou důležité jenom velká města. Děkuji, kolegové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo komise, za podrobnosti k dnešnímu tématu, které se zde uvedl. Rovněž vám chci výslovně poděkovat za ta intenzivní snažení, za tu práci v posledních týdnech k tomu, aby Energetická unie jednak nabyla konkrétních tvarů a jednak, abyste se o vše podělil i s námi. Já chci hovořit o konkrétní záležitosti, totiž takové jádrové záležitosti v té unii, totiž hospodářská soutěž a výzkum a vývoj. Sám jste se zmínil o tom, že zejména v minulosti už se hovořilo o tom nyní ještě více. Nízkouhlíková ekonomika nabývá na významu. E, to zvýší konkurenceschopnost našich podniků, budeme-li energeticky úspornější, budeme-li aktivnější v obnovitelných zborích a že se chcete soustředit na e, energetické zdroje s vysokým podílem té přidané hodnoty a na i průmyslové prosazování výsledků vědy vědy, vědních poznatků a hovořil jste i o oblasti veřejných zakázek, které by měly upřednostňovat ten zelený růst a i tam by to mohlo na pomoci novým klíčovým technologiím. I písemně jsem se dočetla, že se jedná o multidisciplinární takový stimul ze strany komise v oblasti vědy a výzkumu a moje otázka zní, máte k tomu nějaký časový rámec na ten vědecko-výzkumný plán, který byste nám mohl sdělit a B, financování této iniciativy. Zřejmě by tady byla nějaká iniciativa v rámci střednědobého EFSI, mohl byste nám už konkrétní body k tomu uvést? Děkuji mnohokrát. A nyní bych rád požádal pana místopředsedu, aby odpověděl na první kolo otázek. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše otázky, komentáře. Začnu panem Karinčem a velmi si vážím toho, že považujete závěry Evropské rady jako významný politický krok. Přímě za to před několika lety uh, bychom měli eh, podporu pro soukromé smlouvy o plynu jako něco těžko představitelného. A diskuse s členskými státy, která proběhla zde v Evropském parlamentu, zdůraznila, nakolik je nutná transparentnost. A do jaké míry také máme v rukou politický nástroj, protože to, čeho jsme chtěli dosáhnout, je skrze transparentnost bychom vyrovnali podmínky a měli bychom stejnou kvalitu a stejnou míru informovanosti mezi Evropany, jako je to u našich hlavních dodavatelů, zejména u jednoho. A platí to pro všechny společnosti, pro všechny členské státy. Často se nedělili o ty informace a viděli jsme, že se členské státy či jednotlivé firmy ocítaly v obtížné situaci. Viděli jsme, jak, jak existoval cenový diferenciál u plynu, svázané podmínky, které se těžko překonávaly. A transparentnost je velmi dobrá evropská odpověď na nevyváženou situaci, ve které jsme se nacházeli po desetiletí v Evropě. Jak toho dosáhnout a jak vlastně dosáhnout toho Prahu tolerance, o kterém hovořil pan Karinč. Jdeme na to dvěma cestami. Jednak mezivládními dohodami, které chceme revidovat a kde chceme změnit kontrolu ex post na kontrolu ex ante u mezivládních dohod. A já si myslím, že to byl jeden z argumentů, kdy se nám podařilo změnit eh, způsob uvažování ministru energetiky a předsedu vlád. Co se týče mezivládních dohod souvisejících se South Streamem, tak eh, ty byly vyjednány, schváleny, ratifikovány a zjistilo se, že nejsou v souladu s evropským právem a viděli jsme, celý legislativní, ekonomický a politický soubor problémů, který tím vznikl. A musíme zamezit něčemu podobnému a je třeba zajistit, že když se takové mezivládní dohody vyjednávají, tak vám nabídneme zahrnutí našich právních expertů, projednat s Evropskou komisí návrh dohody, rozvinout společná ustanovení, která zajistí, že kterákoliv dohoda tohoto typu bude plně v souladu s evropskou legislativou. To bude dobré pro Evropu, bude to dobré pro členské státy a bude to dobré pro všechny ekonomické subjekty, které opírají svou aktivitu o tyto dohody a které si přejí mít naprosto jasnost a regulační stabilitu. Pokud hovoříme o soukromých smlouvách, tady bychom chtěli zkoumat, do jaké míry je možný přeskum, bezpečnost eh, dodávek podle směrnice a zátěžové zkoušky, které proběhly v Evropě, zajišťují, že náš systém je odolnější. A chceme nabídnout členským státům a příslušným společnostem způsob, jak eh, postupovat s s nezbytnou důvěrností, pokud je obchodní tajemství a podobně, abychom eh, vlastně neodhalili cenové podmínky. Víme, jak na to, ale víme, že takovéto informace o benchmarku by byly velmi užitečné pro druhé společnosti, protože u jednacího stolu mohou říci, vy nám něco nabízíte, ale my víme, že evropský benchmark je následující. A proto si myslím, že pro ně by bylo velmi užitečné něco takového, a aby Evropa tedy mohla vycházet z mnohem silnějšího postavení, kdy budeme lépe informováni a budou eh, rovné informační podmínky, což dnes není. A věřím, že to budou argumenty, které eh, se dále rozvinou a také když budeme připravovat dílčí legislativu a když budeme přesvědčovat členské státy, jednotlivé ekonomické subjekty, kdy se nám podaří přesvědčit i ministry energetiky v našich jednáních na radě a také na Evropské radě předsedy vlád. Pan Nika se ptal na ceny a já souhlasím s tím, že to je jasný ukazatel, zda jsme úspěšní, pokud je o energetickou unii nebo ne. Pokud otevřeme trh s energiemi a vytvoříme konkurenční tlak, aby ceny byly stlačeny dolů, za tím účelem musíme působit na infrastrukturu, musíme překonat energetické aliance, které existují v Evropě a musíme dělat to, co jsem navrhoval a jsem rád, že jsem získal pozitivní ohlasy ze zemí eh, jihovýchodní Evropy. Musíme se soustředovat na kroky, které máme pod kontrolou. Nesoustředujme se pořád na ty největší projekty a pokud to přenaně zjednoduším, nebuďme dojem, že prostě se objeví velké potrubí a všechno vyřeší. Soustředíme se na vzájemné propojení, na projekty, které dokážeme ufinancovat, protože ty nám poskytnou dostatečnou integraci, dostatečnou propojenost a skutečně zajistí, že tyto země budou mít na vybranou, budou mít přístup k jiným zdrojům energie. A to je věc, kterou dokážeme udělat sami. A nedávná diskuse s bulharským, bulharskou městení hospodářství, paní Petkou, která říkala, jaké pokroky Bulharsko dělá, pokud, pokroky, pokud je o vzájemné propojení, které potřebuje. A vlastně existovalo určité status quo a nyní se ty věci rozběhly v této věci. Bude 10% eh, stačit u všech těchto projektů? 12 členských států jsou pod 10% pod tím cílem, ale do roku 2020 všechny členské státy s výjimkou Kypru splní těch 10%. Eh, u Kypru je příprava na vzájemného euroazijského propojení na rok 2003 a potom bude eh, Kypr stoprocentně propojen s Evropou a tento projekt dostane dostatečnou podporu. Proto si myslím, že pokud jde o řádné plnění veškerých eh, podmínek, které jsme navrhovali, tak věříme, že ten cíl 10% bude splnitelný v roce 2020 a budeme si moci stanovit vyšší cíle s výhledem na rok 2030. Pokud jde o klimatické změny a příslušná jednání, Miguel Arias Caněte naším hlavním vyjednavačem, zastupuje komisi ve všech mezinárodních jednáních a velmi úzce spolupracujeme jako tým, pokud jsou nějaké horizontální otázky, tak já jako koordinátor a místo předseda koordinuji tyto otázky a budeme samozřejmě spolupracovat. Miguel Arias Kaněte, Federica Mogherini, komisař Hahn a všichni členové skupiny Relax. Tam potřebujeme diplomatické nasazení vůči zemím, které chceme zapojit a které se mm, mají připojit k naší snaze, protože COP21 je konsenzuální rozhodnutí. Je to velmi složité jednání a musíme přesvědčit každého, aby nás podpořil, aby se k nám připojil, pokud chceme mít celosvětově závazné cíle jako výsledek. Pan Jankěvič se ptal na energetickou bezpečnost a na společný nákup plynu a uhlí pokud jde o společný nákup plynu, myslím, že jste vedli tuto diskusi ve vašem výboru. Za evropské země a společnosti si myslí, že trh s plynem je likvidní, funguje dobře a není potřeba dalších nástrojů pro zdokonalení tohoto trhu. A samozřejmě ve střední a východní Evropě je situace jiná, protože zde existují mm, složité zkušenosti kde ty země potřebují podporu k tomuto přístupu. A my jsme provedli jako komise studii a výsledky budou brzy zveřejněny. A my chceme vyhodnotit, jak takový nástroj může být vytvořen, aby současně respektoval naše povinnosti vzem k VTO a, a také jak zajistit pro Evropu v krizové době možnost eh, lépe vyjednat pokud se krize objeví. A to byla otázka eh, řady poslanců a poslankyň. Národní svrchovanost, pokud jde o energetický mix a klimatické cíle. Energetika je sdílenou kompetencí a to odráží také náš přístup. Otázka máme zde svrchovaná rozhodnutí národní rovně, pokud je energetický mix, ale současně musíme respektovat rámec, na kterém jsme se společně shodli a skrze jednotlivé součásti mixu musíme dospět ke společným cílům, které jsme si stanovili v klimatickém programu. A polské obavy byly vždy ty v úvahu a východisko bylo zde odraženo a bude to tak i v budoucnosti, protože to říjnové rozhodnutí bylo jednomyslné a mělo podporu i z Polska a to je přístup, který bychom měli společně sledovat. Musím to asi urychlit, pane předsedo, není-liž pravda, Budu tedy telegrafický. Pan Petersen se ptal na zlepšené řízení a máme různé způsoby financování. Máme CEF, máme strukturální fondy, máme strategický fond Jean-Claude Junckera a to, co je třeba, je zlepšit jednotlivé stupně řízení, aby ty produktovody a součástí projektu šly jedním směrem, abychom zlepšili priority v oblasti energetické účinnosti tak, jak je to zdůrazněno v podmínkách a prioritách, které zde jsou pro JFCI. A zlepšeným řízením budeme schopni zaručit, že ty kroky budou podniknuty v této oblasti panu Turmesovi chci poděkovat za laskavá slova a náměty do budoucnosti. Myslím, že je klíčové pro některá doporučení z jeho strany, do jaké míry budeme schopni koncipovat nový trh s elektřinou. To bude klíčový návrh do budoucnosti, protože pokud to uděláme dobře, předložíme nové koncepty trhu s elektřinou, tak většina otázek týkajících se dotací a úzkých míst na hranicích mohou být vyřešeny skrze tento přístup. Pan Siliakos a pan Tamburano, ty se vrátili k energetické chudobě. A tady budeme úzce spolupracovat s paní Tyson a členskými státy, jak připravit příslušné nástroje z hlediska sociální politiky, které pomůžou lidem, kteří jsou zasaženi vysokými cenami energií. A panu Silikotosovi chci říci, že existují velmi důrazné formulace o svrchovanosti eh, členských států, pokud je o průzkum. Paní Kapel, význam výzkumu a inovací a financování zelených politik, eh, tam se budeme zasazovat o to, aby mainstreaming, aby rozšíření zelených politik do rozpočtu, která je přítomno ve všech eh, položkách rozpočtu, že to bude skutečně respektováno a bude to také odraženo ve všech finančních programech, které budeme připravovat. Děkuji, pane místo předsedo, a můj návrh pro vás je nyní uzavřít seznam řečníků. Nevidím jiný protinávrh, takže uzavíráme seznam řečníků a máme na každého řečníka 1 minutu 30 sekund. Dalším řečníkem bude paní Van Bremt. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, pane místopředsedo, my jako skupina v parlamentu vítáme energetickou unii a ne, není důležité každé jednotlivé opatření v cestovní mapě, když samozřejmě jsou důležitá, ale vlastně ten celek je důležitý. A pro, musím říct, že jsem byla poměrně potěšena dohodou eh, v radě, i když víme, že došlo k některým diplomatickým krokům, které byly potřeba, ale je to dobré. A je to změna postoje. Energetická unie existuje, a ten přístup je globální, vyrovnává se se všemi základními významy, výzvami energetika a klima. Mohli bychom hovořit velmi dlouho o energetickém mixu, i když si myslím, že je to důležité, tak se soustředíme na věci, na kterých se shodneme. A shodneme se na energetické účinnosti. A to jste také řekl, také jste zmínil v tomto směru inteligentní města a místní problémy a místní projekty, které jsou velmi důležité, propojit tu energetiku, ale také digitální oblast. Tak, jak propojete digitální a energetickou infrastrukturu. A v tomto smyslu se chci zeptat na jednu další věc, která je podrobně projednávána v parlamentu. Musíme se podívat na Evropský fond pro strategické investice, hovoříme o velkých investicích, velké dálnice, letiště a podobně, ale potřebujeme i zde jiný přístup. Jak propojit energetickou unii? A samozřejmě tam potřebujete velké projekty, ale jak propojit energetickou účinnost a inteligentní města? A víte, že já to chci vyhradit v tomto směru, ale chci, chci, chci se vás zeptat, jak se díváte na, právě na tuto věc. Děkuji. Další paní Werner. Děkuji, pane při- místo předseda, pane předsedo. Já rovněž chci srdečně pogratulovat k té rámcové strategii, rovněž k tomu tempu a doufám, že toto, tu rychlost si i podržíme, tak aby ta energetická unie se zhmotnila co nejdříve. Já mám dva konkrétní dotazy. Trochu mě upřímně řečeno diví, že v té cestovní mapě, když se hovoří o jádru, tak tam je zmínka, že eh, komise eh, bude, eh, přijde tedy se sdělením. Sice komise má závazek přicházet s takzvanými programy k aktuálnímu stavu jaderné energie eh, v pravidelných odstupech. Mně to však připadá v tomto kontextu nešťastné, že komise eh, považuje investiční program k jaderné energii jako eh, součást energetické unie. A přece my chceme vytvořit a vy, dokončit energetickou unii jako udržitelný budoucnostní model. Nemohl byste k tomu se vyjádřit, jak ta priorita byla tedy koncipována, co tam je v pozadí? A druhá věc, budoucnost budoucí trh s elektrickým proudem této jednotné Evropy. Evropský eh, trh s elektřinou má být komisí představen ještě do konce tohoto roku, v příštím roce už koncepce. Mohl byste se k tomu zmínit podrobněji, eh, v jakém smyslu tedy posílí vnitřní trh? Děkuji vám a jako další pan Gerek, prosím. Děkuji efektivita to je podle mě samotné jádro energetické unie. My nám však zatím scházejí reálné nástroje, jak ve smyslu odvětví, tak i pro země. Pokud tedy máme 40% politický cíl, tak zatím ho eh, uskutečníme pouze zaváděním omezení. Já se chci omluvit eh, panu Turmesovi, že to zde řeknu, ale eh, ono to selhalo, ta efektivita v tom smyslu. Efektivita konverze, efektivita přenosových sítí a ta koncová efektivita pouze spojeny mohou být dobrým nástrojem pro dekarbonizace. A pokud si budeme poměřovat per capita, per capita spotřebu, tak pokud k tomu nemáme žádné technické nástroje, tak to nestimuluje ani inovativní počiny, ani e, další investice do obnovitelných energií. Jak chcete, pane komisaři, zohlednit to, že zatím nemáme e, takový um, nástroj pro poměřování efektivitu v rámci obchodování povolenkami. Děkuji. A jako další pan Zorinho. Obrigado, Děkuji. Vice-Presidente. Muito... Děkuji pane předsedo. Já rovněž chci na počátku poděkovat. Rovněž děkuji za tu výměnu nástrojů, kterou zde vedeme a i za to, co jsme vedli. Už to je velice slibný začátek. Potřebujeme rovněž hovořit i o um, rychlostních eh, sítích eh, mm, pro eh, poskytování internetu o širokém pásmu a zároveň eh, musíme předcházet i mráním alergií. Dva konkrétní dotazy. Hovoříme o eh, prioritě, která spočívá v eh, různorodosti a mezi jinými i obnovitelných energií, ale ony musí být konkurenceschopné. Potřebují být konkurenceschopné z pohledu cen. A důležité je abychom, když budeme prosazovat tu energetickou unii, lépe podpořili a posílili výzkum a vývoj. Na tom záleží pouze díky tomu dosáhneme eh, těchto eh, cílů, aby obnovitelné energie byly konkurenceschopné a na trhu o ně byl zájem. Eh, v mé zemi se sice zasahuje, když už se někdo odhodlá tu energii prodat, ale to by mělo nastat v té dřívější etapě podpořit už toho, kdo um, se zabývá výzkumem. A druhá věc, já jsem stínovým zpravodajem eh, ke zprávě o břidlicovém plynu a tam se o tom hovořilo například na zasedání Eurolatu a mnohé země na světě se snaží zasazovat eh, za břidlicový plyn a rozhodují se i jej vyrábět. Možná tento břidlicový plyn pro Evropu v současné době prioritou není, ale asi zadními vratky vrátky se nakonec i to do Evropy nějak dostane. A mě by zajímalo, jak vy nahlížíte na otázku přidlicového plynu. Děkuji, pane kolego. A nyní pan Píper. Děkuji. První otázka. To je k tématu energetické účinnosti. Mnoho hovoříte o tržním hospodářství, že vlastně trh musí být tím, kdo to určuje. Ale ta první směrnice o účinnosti se hovořilo, ta si to řešila jednoduše, tam se prostě prohlásilo, že každá země musí 1% ročně uspořit a konec. Ale nyní můj dotaz zní, jak chcete eh, s touto koncepcí pokračit ku předu znovu si to takto zjednodušíte, že prostě jenom budete tlačit na to, aby se šetřilo, anebo tam umožníte více flexibility, více eh, těmto členským státům. Druhá věc, kapacitní trhy. Každá země si zajišťuje eh, vlastní ehm, zatížení a úpravu těch zatížení tím kapacitním trhem. Ehm, Francie, Německo to mají koncipované jinak. Jak si představujete, že to bude moci být zintegrováno do jednotného konceptu? Pan Tošenovský jako další. Za slovo a chtěl bych velmi poděkovat panu místopředsedovi, že tak často a tak, tak dlouze přichází tady na eh, diskuzi na, eh, na výbor ITRE. Já myslím, že to jenom ukazuje na skutečně ten velký význam kterou, která energetika má jako zásadní bezpečnostní a ekonomická charakteristika pro Evropu. Velmi za to děkuji a myslím si, že je to zásadně důležité. Velmi souhlasím i se s obrovskou snahou eh, o posílení jednotného trhu nebo vytvoření, protože my o něm více hovoříme pořád, ale prozatím za celou dobu se nepodařil zrealizovat a jako dva zásadní je určitě podpora, a velmi to také oceňuji, je snaha o maximální podporu přenosových soustav interkonektivity, protože to je velmi, velmi nebezpečná část Evropy. Můj dotaz je ale k jedné věci, která jde proti tomu, proti této snaze, a to je, jak vyřešit eh, mnohé státní podpory právě v obnovitelných zdrojích, které jsou Eh, smluvně zajištěny, mají dlouhý časový horizont a jak, jak toto vyřešit, protože by mohlo nastat velmi nebezpečné, eh, nebezpečná hrozba retroaktivity mm, vůči těmto smlouvám, z čehož by mohly plynout zásadní arbitrážní spory a docela nákladné a dlouhodobé problémy pro celou energetickou soustavu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a odpovědi prosím od pana místo předsedy. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já mám jenom krátký řečnický čas, eh, tak bych eh, si teď chtěl ušetřit chválu na vaši adresu. Určitě v budoucnu bude příležitost a čas to dohnat. Já mám dva kritické body a jednu otázku. Ty kritické body jsou tuto. Podle mého názoru v bodu nezáv- energetické nezávislosti musíme mnohem silněji zdůrazňovat, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje jsou jádrem strategie nezávislosti. A za druhé kritické kritizuji to, že v závěrech rady eh, je tam jaksi zakotven princip jednohlasnosti, tedy že Evropská rada bude eh, vydávat pokyny. To je podle mě krok zpět. Právě v době, kdy chceme vytvořit energetickou unii, tak nemůžeme vybrat strategii, která říká, že eh, v případě pochybnosti určuje tempo ten nejpomalejší. A teď otázka. Ta otázka se týká transparentnosti smluv o dodávce plynu plynu. Vy už jste o tom hovořil. Já bych chtěl poprosit o upřesnění. Jaké typy smluv mají být transparentnější? Jsou to smlouvy mezi státy, nebo smlouvy mezi státem a soukromou firmou, anebo smlouvy všech kategorií? Děkuji. Děkuji a nyní paní Kompola. Děkuji. Mnoho lidí tu hovořilo o obnovitelných zdrojích a já jsem se nedávno dívala náhodou na data komise o obnovitelných zdrojích, protože eh, tam jsou rozepsané cíle po jednotlivých zemích a já jsem četla, že Švédsko, Estonsko a Bulharsko eh, už teď splnili cíle. Eh, já jsem z Finska a my Máme nyní 34,5% z toho cíle 38% a před námi je pouze Švédsko a Lotyšsko. Takže pět z těchto zemí, které jsem zmínila, je velice závislých na bioenergii. Takže teď hovoříme o koherentnosti, takže pane Ševčoviči, možná byste mohl eh, rozvést, eh, jak je ta politika koherentní, protože cílů máme mnoho a jak vidíte udržitelné využívání biomasy v energetice. Děkuji a nyní odpovědi pana místopředsedy. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, já se snažím nehovořit příliš dlouho. Chtěl bych poděkovat paní Van Bremt za podporu a také za tu frázi, kterou jsem si od ní vypůjčil, protože on je to velice hezký obrázek že se společenství uhlí a ocelí jsme, se chceme stát společenstvím slunce a větru. To tak nějak hezky vysvětluje, jaké zásadní změny chceme dosáhnout v Evropské unii. Samozřejmě musíme se postarat o to, aby ten pozitivní vývoj byl plně využit energetická eh, účinnost a inteligentní města musí být základní složkou jakýchkoliv budoucích našich návrhů. A eh, já jsem rád, že se mnou souhlasíte, že je potřeba oslovovat malé obce eh, a malé komunity, které by chtěly dělat mnohem více v oblasti energetické účinnosti, ale nedělají to, protože se bojí finančních tlaků, právní složitosti, anebo zkrátka jim chybí administrativní podpora pro tak složitosti důležité projekty. A proto se budeme snažit eh, diskutovat eh, s Evropskou investiční bankou, s EBRD, které už mají určité zkušenosti, jak můžeme sloučit ty malé projekty a nabídnout jim jednoduché projekty, co nejjednodušší nástroje pro tyto typy projektů. Protože když hovoříme s institucionálními investory, zejména eh, penzijními fondy a bankami, tak oni chtějí investovat. Velice rádi by investovali, ale zároveň by je také zajímalo, jak jak můžeme upravit legislativu a vytvořit rámec, ve kterém by nemuseli řešit stovky malých potenciálních investorů, ale aby měli nástroj, který by jim umožnil investovat a který by umožnil eh, malým investorům, obcím a městům eh, fungovat. To je hlavní úkol, na který bychom se měli soustředit a my už jsme eh, v komisi zahájili interní diskuze a komunikujeme s bankovním sektorem. Dále k otázce paní Werner. Samozřejmě, pokud jde o e, nukleární energii, v tuto chvíli 16 e, členských států e, vyrábí energii v jaderných elektrárnách a 14 členských států se rozhodlo nepokračovat s jadernou energií a před námi leží důležitý úkol je, je potřeba, aby to, to, tato rozhodnutí probíhala na co nejvyšší úrovni bezpečnosti a e, aby byly dodržovány ekologické standardy a proto musíme sledovat tento sektor z hlediska zabezpečení dodávky, z hlediska bezpečnosti a z hlediska e, standardu životního prostředí. To je velký úkol Evropské unie a Evropské komise a bude to naším e, hlavním centrem pozornosti. K otázce pana Gereka. Pokud je o ETS, podle mého názoru, pokud si promluvíte s firmami, tak převažuje u nich pocit, že je zapotřebí eh, stabilní regulace. Firmy musí vědět, co přijde. Musí existovat tržní mechanismy a tržní principy, které musí fungovat pro eh, oceňování uhlíku. Ten systém, který funguje teď, ten systém, který je teď zkrátka nefunguje. My ho tedy musíme opravit. Musíme ho spravit, aby znovu eh, pracoval správně. A právě to se chystáme navrhnout v rámci reformy ETS. Podle mého názoru správná cena uhlíku sama od sebe povede k inovaci, k výzkumu a přinese nám mnoho inovativních myšlenek, což je cíl, kterého chceme dosáhnout reformou ETS. Pan Zorino zdůraznil, že je důležité nezaostávat v výzkumu a inovaci, já s ním naprosto souhlasím. Jednou z oblastí, do které bychom měli investovat víc a kde bychom měli více posilovat výzkum a vývoj, je jak rozvíjet to, v čem už jsme teď velmi silní, a sice inteligentní přenosové soustavy. Pomocí inteligentních přenosových soustav můžeme lépe plánovat svou spotřebu, dát více moci spotřebitelům, který se rozhodne, od koho za jakou jakou cenu bude energii kupovat, tak, aby to odpovídalo jeho potřebám a můžeme tímto způsobem zajistit, aby byla energie využívána mnohem úsporněji než dnes. Patrně by nedošlo, patrně nedojde k břidličné revoluci jako ve Spojených státech, ale může dojít k revoluci inteligentních gridů, protože to je technologie, která je čistá eh, a atraktivní eh, a zajímavá pro, eh, mladé, pro mladou generaci, které tak mohou spravovat svou energetickou spotřebu pomocí smartphonu například. Já zcela souhlasím s tím, že bychom měli podporovat výzkum a inovaci tímto směrem. Pan Píper se ptal na to, jak budeme pokračovat s energetickou účinností. V naší cestovní mapě už plánujeme zcela jasně revizi směrnice o energetické účinnosti, Eh, revizi eh, směrnici o energetickém výkonu budov, eh, představíme strategii chlazení a vytápění. To jsou všechno konkrétní návrhy, o kterých budeme velice brzy diskutovat. Budeme vás samozřejmě konzultovat a budeme se snažit poučit z minulosti, tak abychom byli co nejúčinnější, abychom co nejlépe plnili cíle a abychom dosáhli mnohem lepších výsledků eh, než dříve. Pokud jde o kapacitní trhy, to je jedna z klíčových otázek, eh, kterou by měl vyřešit nový design eh, trhu s elektřinou. Já souhlasím s tím, že bychom se měli zamýšlet nad tím, jak, být, jak jednat co nejekonomičtěji a, tak, a, a jak co nejvíce toho, co probíhá na státní úrovni, přesunout na regionální úroveň. Například pobaltské země nebo severské země velice úzce spolupracují a ukazuje nám to, kolik lze uspořit eh, spoluprací na regionální úrovni. Panu Tošenovskému bych chtěl poděkovat za komentář Říkal, že, eh, říkal, že sem chodím eh, často a také, že tu bývám dlouho, tak já se pokusím to zkrátit. Každopádně s ním ale souhlasím, že interkonektivita na trhu je naprosto zásadní eh, a zároveň také odstraňuje fyzické a administrativní bariéry, které nám umožní nižší ceny energie. Pokud jde o retroaktivitu, a ty různé anomálie, které máme na eh, trhu s energií, tak tady si myslím, že je zapotřebí aplikovat pokyny pro státní dotace, které jsme vydali v loni pro obnovitelné zdroje energie a pro oblast životního prostředí. A myslím si, že opravdu musíme eh, zajistit to, abychom eh, měli stejnou úroveň konkurenceschopnosti různých energetických zdrojů a chceme přispět k těmto úvahám eh, naší analýzou, kterou eh, produkujeme každé dva roky. Jaká je struktura eh, ceny energie? Co všechno je zahrnuto do ceny energie? Proč máme velkou obchodní ceny velice podobné těm v USA, ale ceny pro koncové spotřebitele jsou mnohem vyšší? Jaké jsou v tom poplatky za přenos, zdanění a tak dále? Podle mého názoru musíme zvýšit transparentnost cen energie. Pan eh, Bytykofer eh, zdůraznil, že je důležitá energetická účinnost a to, že eh, Evropská rada rozhoduje jednomyslně, to je pravda, tak je to vždycky a proto si velice vážím toho, že máme jednomyslnou podporu pro energetickou unii. Ale samozřejmě, pokud jde o jednotlivé legislativní návrhy, budou to klasické legislativní návrhy, budeme využívat řádného legislativního postupu, a e, Evropský parlament bude plnohodnotným spolu zákonodárcem a bude plnit svou legislativní roli. E, pak e, se pan Bytykofr ptal, jaké typy kontraktu máme na mysli. Takže já ocituji. Chceme zajistit, aby všechny evropské dohody týkající se nákupu plynu od externích dodavatelů plnily evropské právo. Hovoříme tedy o transparentnosti všech kontraktů a jak už jsem říkal, budeme i tady předkládat legislativní návrhy o e, IGA a o bezpečnosti dodávky plynu. E, poslední otázku položila paní Kupola Nutri, týkala se biomasy. Biomasa je podle mě velice důležitým zdrojem energie a e, Finsko, Švédsko i pobaltské země opravdu transformovali svou energetickou situaci a snižují e, pomocí těchto nových technologií velice účinně svou energetickou závislost. Děkuji. E, děkuji, pane místopředsedo. E, energetická unie je jedním z klíčových bodů zájmu výboru ITRE a budeme v diskuzích pokračovat zítra odpoledne ve tři hodiny. Bude to debata s komisařem Miguelem Ariasem Kanětem. Kromě toho také připravujeme vlastní zprávu o strategii pro Evropské unii a i nadále se s vámi budeme setkávat, pane místo předsedo. Děkuji, že jste přišel a děkuji za diskuzi. Colleagues, ladies and gentlemen, let us go forward. no minute. Vážení kolegové, budeme pokračovat. Není času na zbyt. Bod 5 pořadu jednání. Šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, sedněte si. Pokud s námi nechcete být, omlouvám se, že to musím říct, ale odejděte co nejrychleji. Omlouvám se, že to musím říci. Dobře, děkuji vám všem, kdo tu zůstávají. Vážení kolegové, šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely. Jak víte, cílem návrhu komise je vytvořit vnitřní trh se satelitními daty z těchto družic. Přidruženým výborem je eh, IMCO na základě článku 54 společně s naším výborem. Dokonce komise navrhovala, e, to je pro nás velice důležitá informace, navrhovala stáhnout tento návrh, e, pokud do 6 měsíců nedojde e, k dohodě mezi radou a parlamentem. Naštěstí první místo předseda Timmermans následně prohlásil na schůzi konference předsedů výboru 10. března, že komise nestáhne návrh, pokud parlament i rada budou na, e, této, na tomto návrhu dále pracovat. My samozřejmě tedy jsme ochotní pracovat. A paní Kryl je naší zpravodajkou. Takže bych chtěl požádat paní Kryl, aby představila svou zprávu. Máte pět minut, ne déle. Děkuji vám, pane předsedo. Nejde zatím ještě o zprávu, ale jde o pracovní dokument. A e, já bych si dovedla představit, že mnoho kolegů e, má ten názor, že energetická unie je důležitější e, než satelitní údaje. Já jsem nicméně hluboce přesvědčená o tom, že vesmírná politika je hnacím motorem růstu a inovace v Evropské unii a bezprostředně přispívá k naplňování růstových cílů do roku 2020 v oblasti inteligentní, integrativní a udržitelné e, ekonomiky. E, e, vesmírné produkty jako skladovaná data ze satelitů jsou čím dál důležitější pro evropské občany a také vzrůstá po vědomí o této problematice. Satelity jsou důležité pro komunikaci a předpověď počasí, to ještě lidé obvykle vědí, ale čím dál více se využívají mají i v dalších oblastech, jako je i zemědělství nebo územní plánování. Telekomunikace, navigace, pozorování země jsou proto e, ústřední témata e, vesmírné politiky, e, která je rozhodující pro rozvoj ekonomiky a Evropské unie. Proto je nutné, aby vznikl stabilní právní rámec. A eh, abychom se mohli věnovat eh, průmyslové vesmírné politice, komise už v roce 2013 rozhodla o eh, koherentním a stabilním regulačním rámci. A přeskum komise ukázal, že zejména v oblasti pozorování země, respektive rozšiřování a produkce dat z pozorovacích družic, je nutný koherentní evropský rámec, eh, tak, aby eh, který není možné zřídit prostřednictvím národní legislativy. V červnu 2014 komise předložila návrh směrnice, Eh, ke kterému nyní chceme vypracovat zprávu. Zpravodaj výboru eh, ITRE i výboru eh, IMCO, který, jak pan předseda řekl, je přidruženým výborem podle článku 54, podílí se na tomto tématu, tak od začátku velice úzce spolupracujeme, abychom vypracovali společně konstruktivní zprávu. Právě tak je to s tím pracovním dokumentem, který máte v podkladech, který jsem vypracovala společně s kolegou Jensem Nilsonem z výboru IMCO. K tomu návrhu směrnice. Účelem směrnice je vytvořit vnitřní trh pro šíření dat z pozorovacích družic. Jde tady především o e, zacházením e, s, vys- s s daty s vysokým rozlišením. Tady jsou zapotřebí společné standardy pro transparentnost, eh, eh, se zacházení z dat z tohoto typu. Je zapotřebí, aby komerční poskytovatelé satelitních dat v celé EU eh, mohli provozovat své aktivity bez omezení a to s rozlišením pod, nad 2,5 metrů. Eh, i což je relevantní také pro e, oblast bezpečnosti. Z pohledu zpravodajky e, musím říci, že je zapotřebí umožnit regulační rámec pro volný pohyb satelitních dat, posilovat přístup na trh a zřídit e, rovné šance pro všechny poskytovatele. Zároveň je třeba podporovat ekonomický vývoj a také rozšířit nebo, nebo sledovat přitom situaci situaci u ostatních typů dat ten potenciál eh, tato směrnice má k tomuto cíli a proto je důležitým aspektem eh, naší, našeho vesmírného sektoru. Eh, provedli jsme určité konzultace se zainteresovanými stranami a v analýze eh, návrhu komise jsme nicméně toho názoru, že jsou tu určité nedostatky ohledně posouzení dopadu eh, komise Konzultace se zainteresovanými starami, těchto konzultací nebylo příliš mnoho a kvalitativní analýzy dopadu e, těchto směrnice a také nedostatečná analýza e, e, výnosů a nákladů je předmětem naší kritiky. Důležitým aspektem je otázka, jaký problém vlastně může tato směrnice vyřešit pro vnitřní trh. Posouzení dopadu zpravodajku příliš neuspokojuje, protože nedává obsáhlou odpověď na otázku, jaké problémy existují a jak navrhovaná směrnice může tyto problémy vyřešit. E, tady je tedy zapotřebí ještě hloubkové e, diskuze. E, chceme nicméně požadovat to, aby prostřednictvím regulace došlo k pozitivnímu efektu pro další sektory a to například pro sektory, jako je zemědělství, management dopravy, lodní doprava, eh, palivový průmysl a tak dále. Ty všechny by mohly profitovat ze společné evropské směrnice. Eh, nicméně musíme dávat pozor na to, aby nevznikly přílišné byrokratické eh, zátěže, aby zůstaly co nejmenší a to samozřejmě e, i s ohledem na národní bezpečnost členských států. Proto v naší zprávě také uvažujeme o tom, jak e, toto uskutečnit. Vycházíme z toho, že v některých, na některých místech potřebujeme eh, jasnější definici, aby ta směrnice nebyla, aby nepodléhala různým možnostem výkladu. Je zapotřebí, aby pravidla byla nastavena co nejjasněji. Eh, pak eh, také uvažujeme o zavedení zvláštní revizní doložky, protože samozřejmě trh se vyvíjí velice rychle, technologie a vývoj postupuje velice rychle a my potřebujeme možnost směrnici v případě potřeby poz změnit. Tak eh, tolik zatím ode mě. Maličko jsem přetáhla čas, nicméně jde pro mě o velice zajímavé téma, ale určitě ještě bude čas společně diskutovat s kolegyněmi a kolegy. Děkuji vám. Děkuji, máte naprostou pravdu. Jde o první výměnu názorů na toto téma. Máme tedy před sebou zatím ještě celou proceduru s pozměňovacími návrhy, diskuzí o nich a tak dále a tak dále. Nyní e, přijdou na řadu naši koordinátoři, e, stínovi zpravodajové, pardon, e, jako první pan Tošenovský. Já velmi souhlasím s paní zpravodajkou a děkuji za její velmi racionální a, a, kritický přístup k celé té zprávě. Tady je skutečné si je nutné uvědomit eh, význam eh, do budoucna tohoto eh, veškerých systémů, které Evropa má k dispozici a na druhé straně, že není Evropa jediným společenstvím, který má přístup k těmto velmi vysokým technologiím a proto i regulaci, kterou zde je určitě důležité zavést a to hlavně z důvodu bezpečnostních, musíme k ní přistupovat velmi obezřetně, abychom nenabourali celý tento trh, protože by se nám skutečně mohlo stát, že tyto snímky nebo tyto, tyto, tato data by si eh, podnikatele nebo organizace pořizovaly z jiných zdrojů, pokud by byly eh, nastaveny přehnaně. Eh, proto si myslím, že skutečně i ta studie o Eh, dopadů veškerých, veškerých těchto regulací musí být o mnohem přesnější a musíme vědět, do jakého prostoru vstupujeme. Pro nás je zásadní určitě bezpečnostní kritérium, které by mělo být tím hlavním argumentem eh, při veškerých těchto regulatorních krocích Eh, velmi se těším na spolupráci s paní zpravodajkou. Myslím si, že tato zpráva je velmi důležitá, protože bude nastavovat rámec nových technologií, které se tady budou vyvíjet a mají prorůstový charakter, včetně dopadu na Evropskou energetickou unii. Mm, proto si myslím, že je potřeba tomu věnovat velmi, velmi přísnou pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu za vypověď. Děkuji a dalším řečníkem je paní Cora van Neuwenhuizen. Omlouvám se, jestli jsem nevyslovil vaše jméno správně. Ale vy patrně víte, že jde o vás. Děkuji. No to téměř dokonalé. Chci nejdříve poděkovat eh, zpravodajce za odvedenou práci až dosud. Měli jsme velmi zajímavou schůzku zúčastněných subjektů a chci poděkovat za ten začátek. A pokud je o vlastně všechny legislativní práce, tak se ptáme, co tady řešíme. A celá řada otázek se objevila. A vy sama jste prohlásila po našem setkání, že máme ještě více otázek po setkání než předtím a já jsem měla stejný pocit. Měla jsem řadu otázek, musíme se zabývat eh, tímto problémem mnohem podrobněji, jak budeme postupovat. Eh, narušíme situaci na trhu, to řekl první řečník. Nemáme kontrolu nad Číňany a nad americkými družicemi, co se stane s administrativní zátěží. My jsme eh, si mysleli, že to je uvedeno na černém seznamu, protože to vytvoří příliš velkou administrativní zátěž a musíme se tím tedy zvláště zabývat. Zda skutečně takové nařízení potřebujeme. Podle současných návrhů členské státy musí vytvořit eh, příslušný orgán pro povolování veškerých eh, záběrů z eh, družic. Myslím, že bychom se měli podrobněji podívat na to, zda skutečně něco takového je potřeba nebo ne. A vzhledem k tomu, že jsme tak dobře začali na naší schůzce zúčastněných subjektů, tak myslím, že povedeme další plodné diskuse a těším se na další spolupráci s vámi a dalšími stínovými. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní. A nyní bychom chtěli vystechnout paní Domistr González za Evropskou komisi vaše poznámky. Děkuji, pane předsedo. Nemám mnoho, co bych dodal. Pečlivě jsme vyslechli komentáře, které zazněly od řečníků a vnímáme, že je tu snaha se zabývat tímto návrhem a e, důvodová zpráva je dokonalá. Myslím, že jsou věci, kterými se musíme zabývat. Na druhé straně celkový zájem o tento návrh znamená, že komise chce se tím zabývat a chce plně spolupracovat s Evropským parlamentem, aby, abychom věci vysvětlili tam, kde je to třeba a také abychom odvedli další práci tam, kde je třeba další práce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše poznámky za Evropskou komisi a chci požádat ještě jednou paní Konstanz Krell, aby vyškla poslední slovo v této první diskusi. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy už jste se vlastně o tom zmínil, že komise rozhodně uvažovala o tom stáhnout návrh této směrnice. Nakonec se rozhodla jinak, komise mezi jinými i poté, co vznesl namítky náš parlament. Nyní 25. března se znovu sejdou členské státy, které zatím mají tedy opravdu rozdílný přístup k tomu. Já přesto věřím, že dává smysl předložit evropskou směrnici v té oblasti. Já na to nazírám tak, že ti nejrůznější poskytovatele satelitních údajů potřebují společný rámec, přesně proto, aby byli schopni vstupovat do hospodářské soutěže s jinými nabíziteli z třetích zemí, což by nemělo zároveň vést k navyšování byrokracie. Ehm, ano, je taková ehm, obava, že si všech 28 členských států musí zřídit nějaký úřad, ať už mají satelitní ehm, sběr údajů, eh, pozorování nebo ne, to kolegy uklidním, o to vůbec nejde. Pouze členské státy, které chtějí přicházet se satelitními údaji, prodávat je, potřebují něco, nějakou úřadovnu, což je logické. Zároveň musíme v té směrnici e, toto vyjasnit a ještě ji dále propracovat a do toho se pustíme a já se těším na nejbližších pár týdnů a vyslovně všem děkuji za jejich přispění do diskuse. Určitě se nám podaří dosáhnout kvalitních výsledků. Uh, thank you very much, madam. Děkuji vám. A nyní vám všem chci sdělit, že konečná lhůta pro podávání pozměňujících návrhů. Aha, omlouvá se pan předseda. 15. 16. června roku 2016, ale 15, 16 June. It's okay. 15. a 16. června. To budeme se zabývat konzultací návrhem zprávy a pravděpodobně 17. června to bude lhuta pro podávání pozměňovacích návrhu, takže musíme mít všichni připraveni, protože to budou pouhé dva, tři dny po tom, co se budeme zabývat návrhem textu zprávy. Tak už pak mnoho času na pozměňovací návrhy nebude, takže si musíme dát veliký pozor, musíme už nyní se tím tématem zabývat a stínoví zpravodajové musí své schůzky naplánovat už s předstihem, tak aby jste všichni měli čas na pozměňující návrhy. A zároveň nesmíme zapomínat, že i my ještě se k tomu tématu vrátíme. Je to téma rozhodně nepřehlednutelné i z pohledu energetické unie, i z pohledu digitální agendy, i z pohledu inteligentních sítí a tak dále, jak už paní zpravodajka sama uh, podotkla tedy, milí kolegové, srdečně díky za diskusi. A nyní další téma. Příležitosti k zelenému růstu pro malé střední podniky. To je bod číslo 6. Avšak náš zpravodaj Filip de Bakker se dostaví za několik málo minutek. Zatím ještě v našich řadách není, takže počkáme 3 až 5 minut, zatím nevíme. To už 10 minut by bylo příliš dlouho, ale 5 minut počkáme, protože se jedná o tak zásadní téma. Zelený růst, a to výslovně pro malé střední podniky. Krátká přestávka. <laughs> Okay, it's very, very. Uh, Dámy a pánové, náš milý kolega Fili Debakar je mnohem lépe tedy zorganizovaný, než jsme se domnívali. Nemuseli jsme ani čekat pět až šest minut. Pouhé dvě minutky. A už zde máme téma příležitosti k zelenému růstu pro MSP. Děkuji, pane kolego, za vaši účast a Obecně bych to uvedl tak. 183 pozměňovacích návrhů bylo k této zprávě předloženo. A to je první zpráva, která se zabývá konkrétně tímto tématem zelené budoucnosti pro malé střední podniky. Nakolik je mi známo, objevují se už i návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů společně se stínovými zpravodaji. Takže my s velkým zájmem se dozvíme více, protože z toho, co si vzpomínám, se jedná vlastně o první diskusi k tomuto tématu na půdě našeho výboru, takže se velice rádi dozvíme, jak pokračujete, zejména z pohledu kompromisních pozměcích návrhů. Tedy, pane kolego Debakere, prosím, seznamte nás eh, se s tím, jak to vypadá v oblasti pozměnic návrhu, zejména těch kompromisních. Děkuji, pane předseda, milí kolegové. S velkým potěšením vám podám tuto zprávu. My jsme učinili už obrovský pokrok, nikoli pouze ve smyslu toho, že kolegové přišli s pozněcími návrhy. Já jsem tu zprávu prezentoval na půdě toho výboru před pouhými dvou, dvěma týdny. Dostal jsem ale už i odezvu ze strany kolegů a už se snaží domluvit, domluvit i ti předkladatelé těch pozměňovacích návrhů na kompromisech. Ano, máme přes 180 pozměňovacích návrhů a tady opravdu mnohé z nich jsou eh, ku prospěchu mé zprávy. A eh, tvoří i přidanou hodnotu. Většinu z nich se snažíme opravdu zohlednit a budovat kolem nich kompromisy. Ve čtvrtek se konala první velice konstruktivní schůzka stínových zpravodajů a doufám, že za několik dnů už dospějeme k výsledkům. Tedy obecně asi opravdu ten text bude mít tu kompromisní podobu a to kvalitní. Dovolím si zmínit pár základních bodů, jak pozměňující návrhu, tak i těch koncepcí kompromisních eh, návrhů. Za prvé, s velikým potěšením konstatuji, že většina mých kolegů tomto výboru sdílí můj přístup k tomu tématu, rovněž i strukturu, jak jsem to nastavil, která nám umožňuje soustředit se na těch pár nedořešených záležitostí. A zároveň se snažíme tu strukturu udržet, protože je přehledná a i z pohledu práce na tom tématu. Rozhodli jsme se neodhlížet od různých aspektů na e, tuto věc z pohledu toho, kde mají malé střední podniky stíženou situaci a zároveň se soustředit na to, co nás spojuje. Tedy zpráva je způsobem, jak přemostit e, tu mezeru mezi jinými podnikateli, malými středními podniky a tomu, aby se mohli napojit na ten zelený růst. Rovněž přístup k financování je důležitým aspektem. Stále ještě velice běžná bolístka, nikoli pouze mezi malými eh, podnikateli. I větší firmy s tím zápasí, takže my jsme se snažili tam soustředit uh, právě na to odvětví vývoje nových podnikatelských modelů, eh, nové eh, zdroje pomoci ze strany institucí a nové životní cykly pro tu firmu nikoli pouze na samém začátku, ale poté, co už se odrazí a co už přejde do té druhé fáze a právě různé škály financování. Třetí věc, na, které, na kterou tam upozorňujeme, to už je taková trochu širší věc, a která se objevila nikoli pouze v hovorech s kolegy, ale rovněž se zainteresovanými stranami a objevuje se i v pozměňujících návazích. Totiž jak se zabývat ať už formálním nebo neformálním sdílením informací, poradenstvím, eh, poskytováním jednotných informací, vše toto. A poslední věc, to samozřejmě je vše, co se týká té cirkulární ekonomiky. Víme, že komise k tomu už má koncepční dokument a pan komisař Timmermans slibuje nový balíček k zelenému růstu a té cirkulární ekonomice a tam chceme, aby se to týkalo i malých středních podniků a aby to nabylo na významu a rovněž pro náš výbor. Tedy celá řada iniciativ i v této oblasti by měla přispět novému chápaní například rozvojových technologií, veřejné podpoře i um, odtížení od eh, byrokratické zátěže, administrativní zátěže. Ty naše diskuse se opravdu točí kolem těchto témat. Tedy shrnuto, e, pozměňující návrhy jsou opravdu kvalitní, zpráva je díky nim zaostřen, je taková ostřejší, vyprofilovanější a doufáme, že přijdeme s ambiciozní, jasnou, dobře strukturovanou zprávou, která prospěje nikoli pouze evropským institucím, ale vlastně všem zainteresovaným stranám v té oblasti. Děkuji všem a těším se na další spolupráci v nejbližších dnech, abychom dospěli k nějakému nějaké finální podobě. Děkuji, pane zpravodaji. A děkuji stínovým zpravodajem. První stínový zpravodaj, prosím. Eh, Já bych chtěl nejprve srdečně poděkovat eh, panu zpravodaji Debakrovi, protože eh, vede diskuze ve velice konstruktivním klimatu, což je v našem parlamentu základní předpoklad pro dobré výsledky. Ta zpráva hovoří o možnostech růstu pro malé a střední podniky v oblasti udržitelnosti. U růstu jde vždycky o to vytvořit pobídky. Jaké pobídky bychom mohli vytvořit? A e, často se dohadujeme s výborem e, Envy, když vypracujeme, e, vypracováváme pobídky, protože si myslíme, že pobídky jsou větší motivace než sankce, které nevedou k růstu a mohou vést i k nezaměstnanosti. Proto je pro nás důležité, abychom patřičně prováděli SMI testy, neboli členské státy musí nebo dohlížet na to, aby malé a střední podniky e, dodržovaly legislativu a aby ta legislativa byla pro ně dostatečně vyzkoušena. E, výhodou tady je, že je vidět, že růst v těchto oblastech e, hraje mezinárodně značnou roli a také, že tento růst přivede do eh, podniků více rizikového kapitálu, protože eh, posílený eh, export samozřejmě znamená vyšší riziko a proto rizikový kapitál musí být vytvořen v těchto podnicích tak, aby mohl financovat oblasti exportu i inovace. Podle mého názoru to je základní koncept. Dostali jsme velice mnoho pozitivních pozměňovacích návrhů. Opravdu žasnu, kolik je jich ve velice pozitivním duchu a myslím si, že u několika málo jich není jasné, jak bude vypadat kompromis se zpravodají, ale jinak, se spravodajem, ale jinak si myslím, že se velice snadno shodneme. Děkuji, Pole. Kolega Kofod za SD. Děkuji, pane předsedo. I já bych na úvod chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu a za konstruktivní práci s mnoha pozměňovacími návrhy. Jde tady samozřejmě o uvolnění potenciálu malých a středních podniků, zejména v oblasti zelené ekonomiky. Tady se dá udělat velice mnoho věcí, například je důležité, důležitá informovanost malých a středních podniků, Eh, samozřejmě v té, ta zpráva se původně soustředila také na financování malých a středních podniků a na eh, přístup ke kapitálu, což je zásadní. A týká se to celého zeleného sektoru a je to pro ně příležitost. Takže si myslím, že kompromisy a pozměňovací návrhy posílili tu zprávu. Eh, já, ať už jde o rámcové podmínky pro malé a střední podniky, tak o jejich integraci do zelené ekonomiky. Zbývá tam ještě několik problémů, já doufám, že to vyřešíme. Například pro mě eh, je důležité, že v případě, že existuje veřejný zájem na podpoře ne, nedostatečně vyvinuté technologie, tak takové, takové případy mohou nastat a někdy je to nutné. Já doufám, že najdeme kompromis v tomto ohledu, protože stávají se situace, kdy toto nastane. Já ale nechci hovořit příliš dlouho, pane předsedo, myslím si, že ta zpráva dopadla velice dobře. Děkuji panu zpravodaji i stínovým zpravodajům. Vím, že je to těžké, protože někteří z nás tu minulý minulý týden nebyli, ale podařilo se nám eh, pracovat tak jako tak. Ještě jednou děkuji. Děkuji. Takže eh, zelený růst pro malé a střední podniky, to je velice důležité téma. Chce se k němu vyjádřit ještě někdo další? Zdá se, že ne. Někdo z komise? Je tu někdo z Evropské komise, kdo by se chtěl vyjádřit? Takže e, náš, náš spravodaj, e, vážený kolega Debaker. Pane kolego, mohu vás požádat o několik slov na úvod po poznámkách našich stínových zpravodajů ta zpráva je tak nekontroverzní a tak dobrá po začlenění pozměňovacích návrhů, že má zcela zjevně plnou podporu parlamentu, protože pokud by byl někdo proti, tak už by to dávno řekl. Ne, ale teď žerty stranou, já vám opravdu děkuji za zpětnou vazbu, je tam ještě pár bodů, které musíme vyladit, ale už jsme velice blízko k cíli. Jde například o financování, tady se musíme soustředit na to, jak to začlenit do zelené ekonomiky mnohem více než předtím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 No, pak tu ještě zbývá problém, který zmínil eh, pan Kufud, to, je, to jsou nezralé technologie. O tom ještě probíhá debata, ale zatím probíhá velice krátce. Já myslím, že v konečném důsledku všichni chceme to tež. Eh, chceme, aby například veřejné zakázky dávaly šanci novým technologiím a aby, umožnili, aby, aby neumožnili členským státům schémata, kdy nezralé technologie jsou přehnaně dotované, eh, zatímco jiné technologie nedostatečně z důvodu úsporných opatření nařízení, aby tak neskolaboval celý trh. Takže jde pouze o formulace. Všichni eh, chceme to též, ale jde o to najít správná slova. Eh, já zašlu eh, všem nový pozměňovací návrh, kompromisní a pak zjistíme, zda těch, za ta tři zbývající témata kontroverzní už byla vyřešena, anebo jestli bude potřeba diskutovat dále, tak aby návrh měl co největší většinu všech politických skupin v celém parlamentu i na plenárním zasedání. Všichni totiž víme, že malé a střední podniky jsou zásadní pro růst v Evropě. Děkuji vám. Děkuji, vážení kolegové. Já navážu na vaši krátkou krátký projev a chtěl bych říci, že eh, podpora malých a středních podniků je důležitá obecně i eh, zcela eh, konkrétně a sjednocuje to Evropský parlament, protože my jsme samozřejmě pro naše občany a pro vytváření pracovních míst. Je to velice důležité téma a naším přístupem je zelený růst, což je přístup velice zajímavý k tomuto tématu. Hlasovat o návrhu zprávy se bude 14. dubna 2015, neboli na naší příští schůzi výboru. Zítra, připomínám ještě jednou, v 9 začíná schůze koordinátorů a všichni se sejdeme v 10 hodin a začneme rovnou hlasováním. Zítra v 10.00 se hlasuje, přineste si hlasovací karty. Děkuji vám a uvidíme se zítra.